Podle pořadu jednání budeme volit místo předsedy Evropského parlamentu. Obdržel jsem následující kandidatury, přečtu vám je. A v abecedním pořadí jsem obdržel kandidaturu Alexandra Alvara, Roberty Angelili, Isabel Durand, Otmara Karase, Miguel Angela Martineze Martineze, Edvarda Macmillan Scotta, Georgiose Papastamkose, Gianni Pitelej, Anny Podimaty, Jacka Potasjeviče, Laslo Šurjána, Indreka Taranda, Alecha Vidal Kvadrase, Oldřicha Vlasáka, a Rainera Wielanda. Kandidáti a kandidátky nám sdělili, že byli navrženi se svým vlastním souhlasem. Kolegové, prosím vás, usaďte se, protože se dostáváme k vysvětlení toho, jak bude volba probíhat. Kolegové a kolegyně, kteří mají pocit, že je ruším, prosím vás, odejděte. Kolega Dol, pano, pane kolego Dole, byl byste tak hodný a usadil se? Pane kolego Dole, buďte tak hodný a usaďte se, bylo by to velice hezké, protože jako předseda politické skupiny jste vzorem.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 Vážené dámy, vážení pánové, dostáváme se k hlasování. A a v tomto případě jsou stejní jako při volbě předsedy parlamentu a prosím, abyste se přesunuli k urnám. Sami budou sčitatelé hlasovat na závěr. Ptám se, jestli zde jsou eh, všichni kolegové, eh, čitatelé Borzelino, Zora, Papanajatov, Bok, Bago, pan Kalinovský, pan Kalfin a pan Perejo Rodriguez. Prosím vás, usaďte se na svá místa. Eh, je někdo z nich nepřítomen? To je samozřejmě zvláštní otázka. Víte, že by někdo z těchto sčitatelů byl nepřítomen? Ich weiß nicht, das ist ja kein geheimer Vorgang, also... A nevím, není to eh, tajné. Borzelino, Zogora, Panajotov. Kalfin, Perez, Perelio Rodriguez, nehmen Sie bitte Ihre Plätze an den Wahlurnen. Prosím, pojďte dopředu k hlasovacím urnám, jinak nebudeme moci začít. Kosovo vlastně, no, is not We can ask the members to sit down. rita borsellino ist die hier die kollegin?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 Ja? Okay, der mir. Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Ich frage noch mal, sind alle Wahlhelfer? Zeptám se ještě jednou, jsou zde všichni sčitatelé? A zdá se, že ano. Počet kandidátů a kandidátek překračuje počet míst, které jsou k dispozici. Proto podle článku 15 odstavce 1 řádu musíme hlasovat eh, tajnou volbou. Takže ještě jednou upozorním na článek 15 odstavec 1 řádu, jednacího řádu. A po volbě předsedy se volí místopředsedové a to na jednom hlasovacím lístku. Kandidáti, kteří při první volbě získají absolutní většinu odevzdaných hlasů, se považují za zvolené do 14. místa podle získaných hlasů. Znamená to tedy, že první místo předseda bude mít největší počet hlasů, druhý bude mít druhý nejvyšší počet hlasů a tak dále. Pokud nebudou zvoleni všichni v prvním kole a zvolen bude ten, který dostane více než polovinu odezdaných hlasů v prvním kole, pokud nebudou všichni všech 14 místopředsedů zvoleno v prvním kole, potom dojde k druhému kolu. A v tomto druhém kole opět platí stejné pravidlo jako v prvním kole. Pokud ovšem ani v druhém kole nedostanou dostatečný počet hlasů, koná se třetí kolo a tam stačí relativní většina. Pokud dostanou dva kandidáti stejný počet hlasů, vyhrává starší kandidát. Máte seznam 15 kandidátů a kandidátek. A vy eh, z nich můžete vybrat 14. Prosím, křížek udělejte v rámečku vedle odpovídajícího jména, jinak hlasovací lístek bude neplatný. Eh, můžete tedy udělat křížek vedle 14 kandidátů. Pokud jich eh, zakřižkujete 15, potom je váš lístek neplatný. Maximálně 14. Můžete ale hlasovat třeba jenom pro jednoho pokud během zaškrtávání um, jmen se zmýlíte, prosím vyhoďte daný hlasovací lístek a vemte si nový. Takže e, na tomto místě je možné mílku opravit. A Hlasovací lístek dejte do obálky a vhoďte ho do hlasovací urny. Máte k tomuto postupu nějaké dotazy, kromě kolegy Konbendita? Žádné otázky, takže budeme hlasovat. A prosím, aby a pomocníci rozdali hlasovací lístky, abychom mohli hlasovat. Chtěl bych se zeptat, jestli všichni poslanci hlasovali. Meine Damen und Herren, ich frage noch einmal. Dámy a pánové, ještě jednou bych se chtěl zeptat, chce ještě někdo hlasovat? Kolegové, kolegyně, po třetí a naposledy opakuji svoji otázku. Hlasovali již všichni poslanci? Nikoli? Dobrá. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Hlasovali všichni, kolegové a kolegyně? Haben die Wahlhelfer abgestimmt? Hlasovali také sčitatelé? Ich sehe, das ist der Fall. Dann Zdá se, že tomu tak je. Tímto končím hlasování žádám sčítatele, aby nyní začali se sčítáním hlasů a to v sále R01101. Nyní se zasedání přerušuje, bude zahájeno po zvonění, objeví se to také na monitorech. Přerušuji zasedání.